So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Milí kolegové, je pro mě velkou radostí, že vás dnes mohu přivítat jakožto bývalá předsedkyně výboru pro kulturu. Je tu celá řada známých tváří, ale také mnoho nových tváří, takže všechny srdečně vítám a doufám, že jednání výboru pro kulturu bude v duchu konstruktivní spolupráce v následujících pěti letech, tak jak tomu bylo v pěti či deseti uplynulých letech, které jsem zde strávila ve výboru pro kulturu zahajuji naše jednání. To je první bod. A sdělím poslancům, že toto jednání je na internetu vysíláno a čílem je ustavení předsednictva Výboru pro kulturu a vzdělání. A díky vol, podle článku 213 jednacího řádu budeme volit předsedu či předsedkyni a potom všechny čtyři místopředsedy. Dnes máme tlumočení do všech oficiálních jazyků Evropského parlamentu s výjimkou irštiny a dánštiny. Přecházíme k prvnímu bodu pořadu jednání, to je volba nového předsedy či předsedkyně a bylo mi sděleno, že místo předsedové se budou účastnit volby. Kolega Beraba nahradí kolegu Poláka, kolega Kohout zastupuje pana Hanese Hajdra, kolega Kolaja zastoupí pana Nisase. Pan Žobu je také zastoupen a pan kolega Balasa nahrazuje pana kolegu Gian Antonia a kolega Mobarik je zastoupen kolegou Slavakovem. Jsou tu další náhradníci. Kdo další bude zastoupen? Pan Polák je evidentně přítomen, ano. Je zde. Takže rušíme náhradníka, který byl ohlášen. Další náhradníci, kteří zastupují řádného člena výboru, není tomu tak. chci upozornit na následující bod. Bude třeba nás informovat, pokud si přejete změnit seznam členů před koncem hlasování. Je třeba aby bylo přítomno 8 členů výboru, abychom byli usnášení schopní. A vzhledem k tomu, že jsme usnášení schopnosti dosáhli, tak můžeme přistoupit k hlasování. Děkuji. Je pro mě čest navrhnout za členy EPP naši kolegyni Sabine Frhájen jakožto předsedkyni výboru KULT. Děkuji srdečně. Sabine Frajen je řádnou členkou výboru pro kulturu, byla jmenována svou politickou skupinou a vycházíme ze zásady, že Sabine předložila prohlášení o finančních zámech a prohlášení o kodexu chování že to, tyto požadavky byly splněny. Máme tu další kandidaturu. Není tomu tak? V tomto případě tedy se táži, Sabine, přijímáš kandidaturu? Vzhledem k tomu, že máme jedinou kandidátku, navrhuji, abychom potvrdili Sabinu Frajen aklamací. přijímáš tuto volbu, Sabine? Ano, tak tě nyní požádám, abys mě nahradila zde za, na předsednickém křesle. bringst die Blumen schon selber mit. Já bych chtěla poděkovat vám všem. Děkuji za důvěru, kterou jste mi projevili na začátku tohoto legislativního období. A věřím, že jako v minulosti budeme pracovat konstruktivně a v klidu. A já už jsem byla členkou tohoto výboru Vždy jsem považovala za čest být řádnou členkou a koordinátorkou ve výboru a nyní jako předsedkyně věřím, že odvedu svůj díl práce, abychom pokračovali v přátelském duchu v tomto výboru. Děkuji vám mnohokrát. A nyní se dostáváme k volbě prvního místopředsedy či místopředsedkyně. Bylo mi sděleno, že následující členové se zúčastní volby místopředsedkyně či místopředsedy. Změnilo se něco na seznamu těch, kteří se účastní volby? Není tomu tak? Výborně, můžeme přistoupit k volbě. Chtěla bych jenom říci, že pro každou z těchto voleb na funkci místo předsedy je třeba mi sdělit před hlasováním zase mění seznam hlasujících. Konstatuji tedy, že usnášení schopnost byla dosažena s osmi členy výboru a žádám o kandidaturu. Kdo se stane prvním místo předsedy. Chtěl bych navrhnout jako kandidáta na Romeo Franz na funkci prvního místo předsedy za zelené. Kandidát Romeo Franz byl navržen zelenými podle, podle Dontovy metody náleží skupině zelených, je řádným členem tohoto výboru. Jeho příslušná prohlášení o kodexu chování a o finančních zámech byly řádně vyplněny, je to potvrzeno. A nyní tedy se zeptám kandidáta, zda souhlasí se svým navržením. Ano, rád přijímám. Jsou tu další uchazeči o tuto funkci? Nejsou. Vzhledem k tomu, že máme pouze jediného kandidáta na funkci prvního místopředsedy, navrhuji, abychom ho zvolili aklamací. Ja, ich von dieser Seite auch herzlichen Glück. Blahopřeji a věřím, že budeme dobře spolupracovat eh, v rámci našeho výboru. Prosím, pojďte sem za předsednický stůl, posaďte se sem. A nyní se dostáváme k volbě druhého místopředsedy či místopředsedkyně. Také konstatuji, že nedošlo ke změně na seznamu eh, lidí, kteří eh, zde hlasují. A eh, chci tedy říci, že vždy před každým hlasováním je třeba potvrdit, zda došlo či nedošlo k nějakým změnám. Eh, a také ověřujeme, že jsme usnášení schopní. Ano, můžeme tedy přejít k nominacím na místo druhého místo předsedy podle Dontovy metody je to pro EKR. Jménem EKR bych chtěla navrhnout na místo druhé místo předsedy Dace Melbarde, což eh, byl lotyšský ministr eh, nebo ministrině kultury. Eh, dříve tedy také řídila British Council v Lotyšsku, zabývala se kulturními otázkami na ministerstvu kultury a také byla generální tajemnicí Národního výboru pro UNESCO. Úspěšně šířila eh, dobrou spolupráci mezi Lotyšskem a eh, UNESCO. Ano, děkuji. Eh, děkuji. Jde o nového člena či členku v našem výboru. Já mohu konstatovat, že tedy kandidatura paní Dace Melbarde je zde předložena, nevím, zda dobře vyslovuji vaše jméno, pokud nemůžete mě opravit, byla navržena eh, skupinou EKR a eh, vyplnila příslušné prohlášení o finančních zájmech i eh, prohlášení o kodexu chování. Můžete to prosím potvrdit? Ano? tak eh, zeptám se také kandidátky, zda přijímá tuto kandidaturu. Ano, ano, já přijímám eh, s velkým potěšením tuto kandidaturu. A eh, vzhledem k tomu, že je tady pouze jedna kandidátka, tak navrhuji volbu aklamací. také vám chci poblahopřát k tomuto zvolení a jsem přesvědčena, že budeme konstruktivním způsobem spolupracovat. Prosím, pojďte se posadit sem za předsednický stůl. A teď eh, se počítá s volbou třetího eh, místopředsedy. Proběhly eh, diskuse o uplatnění Dontovy metody a já vám chci navrhnout, abychom nyní přerušili hlasování a abychom pokračovali v hlasování na příští schůzi, aby politické skupiny měly ještě možnost prodiskutovat případné poslední změny aby eh, práce tohoto výboru eh, nezačala nějakým, nějakými neschodami. Eh, myslím, že bude možné dospět k nominacím, které budou úspěšné a myslím, že je dobré mm, nechat tuto možnost, protože teprve dnes Eh, ráno jsme se dozvěděli, že jsou tady určité námitky proti některým kandidátům. Já tedy eh, bych chtěla požádat, abychom teď přerušili hlasování a za dva týdny budeme pokračovat eh, v těchto hlasováních. Nemám žádné námitky, Petro. Bylo by dobré, abychom opravdu začali Eh, v pozitivním duchu v práci této, tohoto výboru. A chci se zeptat, zda jednání, eh, jednací řád počítá s takovým postupem. Eh, to je třeba vyjasnit, aby později nebyly nějaké nesouhlasné hlasy. Jestli je tedy možné pokračovat tak, že vlastně jsme zvolili je pouze dva místo předsedy a další, že by bylo možné zvolit až příště. Äh, äh, jednací řád s ním počítá, protože jsme měli ustanovující schůzi, nebo máme ji nyní, eh, zvolena byla předsedkyně a dva místopředsedové. A eh, já jsem tady přednesla návrh a chtěla bych, abychom začali eh, naši práci eh, v pozitivním eh, míru milovném duchu. A na další schůzi za dva týdny bychom pokračovali ve volbách místopředsedů a v ustanovení našeho výboru. Tam se zda je někdo proti mému návrhu, nebo zda se někdo zdržuje hlasování. Ne, není tomu tak. V tom případě ustavení našeho výboru bude pokračovat na naší příští schůzi. Bude to úterý 23. července v 9 hodin. Tedy od 9 do 12.30 a pak od 15 do 18.30. 23. července. A zbývá mi ještě několik poznámek, několik sdělení. Chtěla bych informovat všechny kolegy o tomto. E, příští úterý 15 července se sejde první schůze koordinátorů ve Štrasburku a chtěla bych vás také upozornit, že eh, je takový valíček eh, na uvítanou, eh, který se týká práce ve výboru KUL. Tam najdete všechny zajímavé informace, které se týkají práce v tomto výboru. Máte to k dispozici ve svých schránkách. Každý si tedy může prostudovat tyto brožury. Je to ve vašich schránkách. Děkuji eh, tlumočníkům a věřím, že budeme dobře spolupracovat eh, a budeme pokračovat eh, v ustanovení našeho výboru 23. července.